Není dostatek pokroku na eh, radě a eh, ještě nebyly přijaty určité návrhy na komisi, to jsou naše první témata. Než eh, zahájíme tuto rozpravu, bych chtěla říci, že v této rozpravě se nebude používat modrá karta, jak bylo rozhodnuto. A hned mohu předat slovo paní Bowles na pět minut, prosím. Thank you. Děkuji. Během tohoto mandátu eh, jsme se věnovali legislativě ohledně finančních služeb. Byla to celá řada návrhů, které jsme dostali od komise, například na vytvoření eh, Evropského systému orgánů dohledu, centrálního depozitáře cen, cených papírů a také mm, čekáme na mechanismus jednotného dohledu. Je to podstatě více než 40 různých iniciativ, které již byly dokončeny nebo se zpracovávají, či je očekáváme. Výbor Ekon žádal posouzení dopadu této finanční legislativy a Protože většina už je dokončena, chci připomenout komisi, že má tuto povinnost provést analýzu nákladů a také úměrnost a účinnost přijaté legislativy, a to od začátku finanční krize. Posouzení dopadu by mělo být zahájeno nyní a dokončeno do konce mandátu. Také asi víte, pane komisaři, že výbor Ekon zahájil své vlastní druhé šetření a schromažďuje patřičné informace. Pokud jde o celý průběh práce, tak tady bych chtěla zmínit dvě zásadní věci. Jednak, že celá řada návrhů Evropské komise byla zpracovávána déle, než jsme očekávali. Samozřejmě, že něco je možné omluvit, ale je pravda, že došlo k zásadní zásadnímu spoždění eh, například u mechanismu eh, řešení problému, na čemž eh, parlament trval. Dlouho jsme také čekali na směrnici o právu cených papírů. Tyto záležitosti samozřejmě doprovázela řada právních problémů, ale tím spíše bychom je měli zpracovat co možná nejdříve, aby spoluzákonodárce na nich rovněž mohl začít pracovat. Druhá důležitá věc je to, že parlament se snažil pracovat rychle i pečlivě a poskytovat své výstupy k Evropské komisi co možná nejvíce dopředu v rámci konzultací a mnohem rychleji než rada. Takže nyní eh, dochází k naschromážděné, nevyřešené práci, nahromaděným návrhům a je malá šance, že se dostanou do trialogu. Jsou tady další návrhy, kde chybí konsenzus v radě. Rada eh, si žádá příliš mnoho času, například pokud jde o centrální depozitáře cených papírů nebo MIFID. Samozřejmě, eh, že v parlamentu se snažíme řešit věci rychle a to tež by měla dělat rada. Žádáme radu, aby dosáhla nezbytného pokroku, tak aby trialogy mohly začít. Chci upozornit na to, jaký postoj má Evropský parlament, protože se nechceme eh, podílet eh, na té eh, dosavadní hře, že rada je zatížena tím, že těžko dosahuje koncenzu tím více se snažíme naopak vyvinout tlak na to, aby trialogy začaly. Koordinátoři výboru Ekon včera rozhodli, že nechceme Kvůli nadcházejícím volbám polevit v naší práci chceme dále pracovat na všech návrzích, které se nám dostávají a chceme dokončit první čtení u všech návrhů, které v tuto chvíli máme na stole. Chápu, že jsou tady potřeba stanovit priority a že je potřeba zapracovat na všem, ale není možné dokončit v důsledku toho nic a nedokončit v záležitosti do konce mandátu. Žádáme, aby rada zdvojnásobila své úsilí na nedořešených záležitostech a pokusila se je maximálně dokončit do konce mandátu tohoto parlamentu. Bankovní unie je samozřejmě prioritou pro stabilitu jak pro bankovnictví, tak státní eh, finance, takže žádáme Komise, aby schválila rychle mechanismus jednotného řešení a pokud jde o bankovnictví, tak tam jde také o problematiku kapitálových požadavků. Proto jsme požádali o následnou zprávu Likonenovy skupiny. Opět eh, nám tady chybí eh, potřebná vazba na směrnici o právu cených papírů. A poslední věc, a o tom jsem již eh, hovořila také se zástupci litevského předsednictví. Eh, Dostup k bankovním účtům, to je důležitá věc pro naše občany. My jsme dlouho pracovali na této problematice a teď je na čase ukázat, eh, že Nezapomínáme na nikoho v naší společnosti. Všem chceme dopřát přístup k tomuto modernímu nástroji dnešní doby, tedy k bankovnímu účtu. Bylo by špatné, kdyby rada toto odsunula stranou jako nepodstatnou záležitost. Musíme i tuto věc dokončit. Děkuji vám. Grazie. Děkuji vám. Za radu promluví paní Krajten. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Já jsem velice ráda za to, že dostávám příležitost zúčastnit se této debaty a, a vysjasnit e, zejména několik věcí. Doufám, e, že toto nám umožní nám všem e, posunout se a zlepšit spolupráci v této důležité oblasti. Nejdříve eh, mm, nemohu souhlasit s eh, východiska této otázky. Není ani eh, odůvodněné, ani správné říkat, že je nedostatečný pokrok na radě v oblasti finančních služeb. Naopak rada i nadále dosahuje podstatného pokroku ve velice složitých vyjednáváních v důležitých otázkách. Zatím jsme dávali zejména prioritu legislativním otázkám, které se týkaly bankovnímu, bankovního sektoru. To je oprávněné vzhledem k důležitosti tohoto sektoru a potřebě eh, přerušit vazby mezi bankami a eh, státními dluhy. Rada bych eh, jasně nasínila výrazný pokrok, který jsme učinili ve finančních službách za několik měsíců pouhých. Nejdříve jsme dosáhli politické dohody o dvou základních stavebních kamenech reformy bankovního sektoru a budoucnosti bankovní unie. Budoucnosti budoucnost o balíčku o dohledu nad bankami a také o směrnici o kapitálových požadavcích a regulaci. Několikrát jsem eh, eh, hovořila o důležitosti těchto legislativních aktů a eh, ty byly také stanoveny jako naše klíčové priority od začátku samého předsednictví. Také mm, Beru na vědomí, že Evropský parlament odložil hlasování o balíčku SSM na zářijovou plenárku a doufám, že eh, tato změna harmonogramu neskomplikuje dokončení práce. Pokud je o čtvrté směrnici o kapitálových požadavcích, která bude formálně přijata oběma institucemi za několik dnů a zveřejněna v červenci, byla ta, ta vyjednávání byla dlouhá a obtížná. V dubnu jsme se eh, shodli na směrnici o hypotečních úvěrech, která umožní rychlou implementaci nových pravidel eh, pro eh, držitele eh, hypoték i spotřebitele po celém Evropě. Doufám, že to směrnice bude přijata v prvním čtení v souladu s podmínkami společné politické deklarace z roku 2011. Také jsme dosáhli politické dohody k e, transparenční směrnici, která e, zvýší přitažlivost regulovaných trhů pro e, malé a středně velké emitenty. Rád bych vám poděkovala za výbornou spolupráci v této otázce a v dalších otázkách. Je ovšem třeba také poctivě říci o několika potížích a výzvách, kterým čelíme. V současné době se potýkáme asi 20 legislativními návrhy v oblasti finančních služeb a když se dohodneme na některých, tak přicházejí jiné návrhy. Komisař Barnier nedávno uvedl, že neexistuje žádný obecný důvod pro to, abychom vydávali nové návrhy abychom přestali vydávat nové návrhy. Má pravděpodobně eh, pravdu eh, vzhledem k okolnostem, ale eh, to se vyžaduje další projednání komisí a Evropským parlamentem. Je třeba o nich dělat rozpravu a debatovat a, a také musíme čerpat na zkušenosti členských, ze zkušeností členských států. Naším hlavním cílem je kvalitní, realistická, efektivní a funkční legislativa. Měli bychom se snažit co nejrychleji plnit a neobětovat kvalitu v důsledku tohoto. Myslím si, že to je rozumný přístup, který nám velice dobře slouží. Jedním eh, příkladem je eh, revizní proces MIFID-MIFR. Eh, to je samozřejmě eh, úhelný kámen implementace EU, eh, mm, e tedy ze strany EU těch závazků G20 v oblasti fungování finančních trhů. MIFID je třeba upravit, abychom mm, udrželi pokrok s technickým pokrojem a finančními inovacemi. Dopad nových pravidel nelze podcenit a je třeba, abychom to nastavili správně. Rada pracuje velice intenzivně na dosažení lepšího a vyváženějšího textu a to nejde eh, dosáhnout přes noc samozřejmě. Dalším příkladem je vyjednávání o eh, systémech pojištění vkladů. Eh, přístup, který jsme zaujali, je dokončit finanční uspořádání v rámci návrhu o sanacích a v likvidacích finančních institucí a také doladit překryvy s financováním tohoto systému pojištění vkladů tak eh, aby se členské státy eh, mohly rozhodnout, jestli to bude z jednoho fondu nebo ze separátních fondů. Dává smysl eh, ten systém pojištění vkladů pozastavit do té doby, dokud ty členské státy se nerozhodnou. Parlament sám se rozhodl Eh, přijmout své stanovisko v prvním čtení v eh, dubnu, eh, tedy pardon, v únoru 2012 a rada tvrdě pracuje na vyjednávání v trialozích. Pokud jde o systém očkodnění investorů, tak tady budeme muset čekat na systém pojištění vkladů nejdříve. Pokud jde o solvenci 2, solventnost 2, tak mm, uznáváme, jak je důležité zajistit, aby existovaly obecnostní požadavky v pojišťovnictví na základě rizikové metodiky a okamžitě to výsledky nepřinese. Čekáme na posouzení dopadu ex ante, které vyžádal parlament během vyjednávání minulý eh, rok s radou. Ten pokrok eh, celkově je impozantní eh, navzdory tomu, co, eh, nebo naopak, navzdory tomu, co říkáte. Eh, samozřejmě eh, vždycky se můžeme zlepšit a zrychlit a rada se eh, snaží. Doufám, že parlament učiní to tež. Na cestě vpřed doufáme, že se dohodneme na obecném přístupu k směrnici o sanaci a likvidaci bank a o legislativním balíčku, který se týká v balíčkových maloobchodních investičních produktů. V Evropská rada vyzvala k ehm, přijetí návrhu jednotného mechanismu řešení spolu do konci eh, tohoto funkčního období a doufáme, že se to eh, podaří. To je další prioritní oblast. Doufáme, že se eh, dosáhneme politické dohody k nařízení o zneužívání trhu. Ale Vzhledem k tomu, že parlament zrušil zítřejší dialog, tak to není úplně jisté. Pokud jde o centrální depozitáře cených eh, papírů, tak tam jsme velice dobře eh, pokročili mm, a Doufáme, že zahájíme eh, co nejdříve trialogy. Mm, doufáme, že se také podaří dosáhnout pokroku v dalších otázkách, jako je UCITS a návrhy komise na zlepšení e, stávajících e, pravidel k praní špinavých peněz a převodu prostředků v souladu s obecnými zásadami Evropské rady. Tyto cíle jsou dosažitelné a budou si vyžadovat e, podporu komise a Evropského parlamentu, tak abychom nadále mohli spolupracovat konstruktivně s cílem dosáhnout přijatelného kompromisu. Závěrem bych uvedla, že neuznávám, že rada nedostatečně pokračuje v řešení oblasti finančních služeb. Naopak bylo dosaženo velkého pokroku v těchto otázkách. Řada z nich eh, je velice složitá a podrobná a naším cílem je dosáhnout rychle výsledku, ale také hmm, chceme dosáhnout výsledku kvalitních a to někdy prostě trvá. Takže eh, také očekáváme, že parlament se hraje svoji roli a těším se, až nám sdělíte, jak to v nadcházejících měsících hodláte činit. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. Předám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji vám, paní předsedající. Chci především eh, všem poděkovat, zejména paní Sharon Bowles a výboru ECON za eh, tento dotaz. Paní eh, předsedající, tři roky po začátku legislativy, pět let po začátku finanční krize, která je hrozná, která přišla ze Spojených států a rozšířila se do Evropy a po Evropě. A její dopady zdaleka ještě nevyhasly. V tomto roce 2013 je zapotřebí zjistit, zda jsme dobře vykonali to, co zde bylo již vykonáno, je třeba to zhodnotit a je třeba eh, si otevřeně eh, stanovit, jak postupovat dál, jak eh, řešit tuto sociálně ekonomickou situaci, aby to bylo ve prospěch občanů. Děkuji tedy Evropskému parlamentu za tuto otázku, abych mohl se o tomto zmínit také v přítomnosti paní Lucindy Creighton která reprezentuje zde irské předsednictví. Já bych chtěl osobně poděkovat za celý můj tým irskému předsednictví a také eh, týmu eh, pana Michaela Nunana za eh, vysoké kompetence a za veliké nasazení, s nímž pracují. Společně jsme před třemi lety se do tohoto pustili, dámy a pánové, do tohoto programu jsme se pustili já nevím, zda správné slovo by bylo eh, záplava, eh, ale je to v podstatě program, který v této míře nebyl znám do posud ve finanční oblasti. Je to dokument, který znáte. Eh, víte, je to takový ten dokument, ve kterém se popisuje, kam už jsme došli, state of play. To jsou dokumenty, které máme tedy před sebou, které můžeme konzultovat Proč eh, jsme toto všechno učinili? Protože eh, finanční eh, krize byla způsobena určitými příčinami, a to především absencí regulace na celosvětové úrovni, nedostatečného dohledu nad bankami. Banky zjistily, že mohou konat všechno a všechno si dovolili měli nerozumné bonusy, které pozbuzovaly k tomu, aby se riskovalo banky byly podkapitalizovány, neměly dost eh, likvidity. Tím vším jsme se zabývali a mnohokrát jsme o tom hovořili. A nyní tedy jako G20 žádala a jak my to potřebujeme, na celosvětové i evropské úrovni jsme se zabývali tím, jak každý aktér, každý produkt, každé odvětví aby neuniklo e, regulaci a dohledu inteligentnímu dohledu. To je tedy eh, výstup z naší práce. A dámy a panové, dnes opravdu není čas na námahu, na to, abychom si odpočinuli nebo udělali si pauzu. V duchu e, této otázky, paní Sharon Bowles, je zapotřebí, abychom byli obezřetní, abychom rozhodně postupovali dál, pragmaticky, abychom postupovali ve všech našich textech. Já bych chtěl připomenout priority na dalších šest měsíců, kromě toho, co už bylo tedy vytvořeno. Bankovní unie. Paní Creighton o tom hovořila, velice záhy se chceme pustit do návrhu, který jsem předložil, který už je tady rok ohledně eh, vyřešení problémů. Já chci poděkovat panu Hetmarkovi z výboru Ekon, eh, se kterým se spolupracovali minulý měsíc i v minulosti. 21. června na radě ECOFIN rada bude mm, se chystat ke společnému stanovisku, abychom společně mohli spolupracovat s parlamentem na eh, tomto tématu. A poslední střípek do mozaiky tohoto Eh, řešení problémů je věc, kterou já se zabývám se svým týmem a v následujících dnech či týdnech předložím návrh ohledne, ohledně jednotného eh, eh, návrhu řešení problémů v bankovní oblasti. To bude později probíráno z letevského předsednictví. Máme tady také text o zárukách vkladů. Jde o to, aby e, prostředí v bankách bylo solidní, aby byly chráněny vklady. E, druhou takovou oblastí, kterou se zabýváme, Dámy a, pánové, dámy a pánové, víte, že se jedná o právní úpravy, které mají fungovat preventivně, někdy i represivně, které mají napravovat situaci. Jedná se o to, aby se zlepšila situace na trhu. O to nám jde. Paní ministrně hovořila o textu, který mi velice leží na srdci, a to je eh, text eh, týkající se eh, kriminality a praní špinavých peněz. To všechno jsou nezbytné reakce a, a nutná prevence, kterou je třeba um, uvést v platnost v této situaci finanční krize tak jen velice stručně hovoříme tady o práci pana Markusa Ferbera o MIFIDu, ehm, o tom, co zde bylo zmíněno o radě za ohledně práce irského předsednictví. Budeme postupovat dále při trialozích eh, také s následujícím předsednictvím eh, a eh, otázky trhu paralelně s MIFIDem budou probírány. Měli bychom dos, dosáhnout dalšího pokroku. Pak je tu e, další vydávání o souhrnném návrhu 2. Já jsem žádal také o to, abychom měli e, dohodu, abychom ji dosáhli a také, abychom měli jasné e, rozhodnutí o EIOPA, o dohledovém orgánu. Je třeba tedy jednat preventivně i e, reagovat tak, abychom měli takovou podobu regulace, která bude umožňovat růst, která bude proaktivní, bude dynamičtější a bude pozbuzovat e, a podněcovat k znovu nastartování růstu, což je velice důležité pro každou zemi z Evropské unie. To všechno jsou takové návrhy, které jsou obsaženy v naší agentě je to například eh, v Evropský fond pro eh, podniky nebo mm, PAS, eh, nebo také quote funding, účastnické fondy. To, o čem, to co zná velice dobře pan Klute, a to je základní bank, kodex bank, transparentnost, transparentnost bankovních poplatků, a obecněji e, se zabýváme, a to mi také velice leží na srdci, to je zelená kniha o e, financích. To je tedy naše pracovní metoda v kostce. Řídíme se požadavky, které, které byly stanoveny. Nechceme improvizovat, pracujeme seriózně, důsledně, snažíme se fungovat inteligentně, tak, abychom vedli dál spolu diskuze, abychom měli tedy hotovou také tu analýzu dopadu. Ano, máte pravdu, paní Bowles, skutečně už je na čase, abychom měli hlubší, globálnější studii. Tyto texty, které připravujeme, jsou velice eh, eh, rozmanité a na konci legislativního eh, procesu by bylo dobré, abychom mohli dosáhnout zlepšení oproti tomu původnímu znění. Takže až toto všechno eh, nazraje, tak eh, bude vhodný okamžik k tomu, abychom vytvořili tu eh, globální studii dopadu, abychom mohli globálně zhodnotit veškeré tyto regulační texty, texty, které se týkají hospodářství, při mnoha příležitostech mohu říct, že Evropský parlament eh, zdokonalil texty, které byly předloženy a napomáhaly jejich konsolidaci. Ještě bych se rád zmínil ještě o dvou bodech, které, eh, které eh, zde byly zmíněny. Je to například zákon o cených papírech. To je velice složité téma. Jedná se o jak právo vlastnické a právo občanské mezi 27 členskými státy nebo 28 členskými státy a proto bylo zapotřebí, abychom proskoumali eh, všechny právní normy, které se týkají eh, cených papírů. To byla nutná podmínka toho, abychom mohli postupovat dál a sestavit text. Vedli jsme také veřejnou konzultaci ohledně právních eh, aspektů zákona cených papírů eh, od roku 2011. Vedli jsme tedy tuto mezinárodní práci eh, v regulačním rámci abychom mohli jasně vyřešit situaci. Už jsme velice blízko dokončení studie dopadu a předložíme legislativní návrh Paní eh, předsedající, myslím, eh, že toto všechno bude možné předložit eh, v, na podzim tohoto roku. Co se týče PSD, směrnice o platebních službách, například se jedná o mobilní platby, platby kartou, onlineové platby. Od roku 2007 máme dokument, který však není uspůsoben současným podmínkám. Od roku 2012 jsme zahájili, eh, jsme zahájili veřejnou konzultaci a začali jsme eh, se zabývat konkrétně platbami kartou, mobilními platbami a parlament k tomu velice zásadním způsobem přispěl svým usnesením z výboru Ekon. Chtěl bych poděkovat výboru Ekon a výboru IMKO Eh, konkrétně panu Sergio Koferatimu a jeho kolegovi z výboru Econ. Nyní eh, revidujeme tuto směrnici o platebních službách tak, aby eh, vyhovovala jednotnému trhu a byla finalizována analýza dopadu. Platební balíček chceme předložit, chceme dokončit příští měsíc, v polovině července. To i Eh, a to společně eh, s prováděcími předpisy. S velikým eh, nasazením postupujeme dál, bez improvizací, ale velice seriózně. Děkuji vám za tuto dnešní debatu. Děkuji vám, pane komisaři, předám slovo řečníkům za politické skupiny. Chtěla bych připomenout, že nelze využívat postup modré karty, ani catch the eye, postup pro nezařazené řečníky. Nejdříve pan Goze za EPP, čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Paní předsedkyně rady, pane komisaři, Evropský parlament není nepřítelem rady. Není ani konkurentem rady. Společně s radou je kolegislátorem. Má tedy rovná práva jako rada. A z tohoto důvodu Evropský parlament dnes hovoří eh, proto, aby označil a poukázal na spožďování v přijímání nezbytných textů. Komise se snažila předložit eh, texty, aby byla napravena závažná situace v Evropské unii. A já nemluvím eh, proti komisi, protože komise, zejména pan komisař Barnier, učinil veškerou nezbytnou práci s těmi prostředky, které má k dispozici a je zapotřebí mu za to poděkovat kalendář a tedy situace, předvolební situace stěžují to, aby bylo, byly přijaty dokumenty před koncem mandátu. Až se jedná se předem o tak významné texty, které jsou nezbytné. Tyto texty však byly předem dohodnuty parlamentem a byly zablokovány na radě. Já jsem slyšela dobře vaše, slyšela jsem dobře vaše slova, paní ministrině. Víte, co do, dokáže Evropský parlament? Já nechci znovu jmenovat jednotlivé dokumenty, které jsou zablokovány. A já doufám, že Rada a vaši spolupracovníci budou mít pár minut na zbyt, aby se zabývali textem, eh, který bude odhlasován ve čtvrtek. Vzbuzuje ve mně obavy eh, situace eh, současná za prvé mezi institucemi. Já to chci říci hned. Rada a parlament eh, mají mít rovné postavení a je tu nedostatek lojální spolupráce mezi těmito dvěmi kolegaslativními institucemi. Proč rada nemůže se shodnout tak jako parlament ve své politické diverzitě, národnostní diverzitě, my dokážeme najít řešení konfliktů nehledě na eh, rozdílné názory, které chováme. To je první dotaz. Na vyřešení krize, kterou doposud prožíváme, nehledě na pozbudivá slova eh, šéfů vlád a států. Toto zablokování na radě eh, se zdá, nebo působí zdání, že Evropská unie není dostatečně reaktivní a že jí trvá déle než například Spojeným státům, že tento model, na kterém nám záleží, komunitární model, eh, by měl fungovat rychleji, je zapotřebí, aby rada tedy přijala svou zodpovědnost a aby dodala patřičný moment hnací Evropské unii. Způsobuje to také právní nejistotu, očekávání průmyslu, investorů. Všichni chtějí vědět, z čeho budou živi Není možné žít v neustálém očekávání, že jednou budou učiněna rozhodnutí a ze slov ministrů, kteří obdrží dokumenty, které my sami nemáme. Každý eh, přeje eh, se dozvědět, jak tato situace dopadne. Toto zablokování eh, pozbuzuje některá nezodpovědná, ale velice účinná slova euroskeptiků především, kteří také Eh, poukazují na eh, Evropskou unii. Toto, toto zablokování působí eh, zmatek ohledně finálního směřování Evropské unie. Paralizuje to účinné financování reálné ekonomiky. Rada se musí zde dát do práce. Já věřím tlumočníkům a nebudu se tedy zmiňovat o různých niancích, které jsem možná nemusel dobře pochopit, ale paní předsedkyně jde o to, abychom měli, abychom vytvářeli jinou představu o Evropě, jinou image. A aby na tom spolupracovala také rada na schůzích vedou, eh, z vedoucích představitelů států a vlád, které nepřinášejí řešení ani eh, v otázce únikům daňovým a daňových podvodů je čas na to, abychom se snažili napravit ty zásadní, velice vážné škody, které byly způsobeny špatně oznámenými rozhodnutími o kyperské krizi, které vedly eh, k mediálnímu fiasku. Je eh, zapotřebí mít jasnou interpretaci samitů toho, co se děje. Zbývá nám jen pár měsíců, protože budou volby. A to je problém ne nějaký vedlejší, ale je to problém imidže celé Evropské unie. A proto my musíme učinit, co je v našich silách. My jsme k tomu připraveni a už jsme to také dokázali. Děkuji vám za SAD. Paní Ferreira, dvě minuty. Grazie, prezident. Um, commissioner, I'll speak in... Já dnes vystoupím, pane komisaři, anglicky, aby to bylo naším Uh, Bankovní a finanční sektor byl eh, v centru krize. Úspěchy reform, které nyní probíhají, jsou předpokladem pro ukončení krize a zajištění udržitelného financování reálné ekonomiky směrem k růstu. Toto se velice často opakuje, ale nyní bychom měli naše sliby naplnit konkrétními činy ve prospěch našich občanů. Práci jsme začali, teď je potřeba, abychom ji také dokončili a své sliby splnili. Proto žádáme jak radu, tak komisi s tím, že vítáme informace, které právě sdělil pan komisař Barnier, pokud jde o současný návrh o bankovních službách a příslip dokončit tento návrh, co možná nejdříve. Stejně tak mechanismus o jednotném dohledu, dokončení bankovní struktury nebo směrnici o zákonu cených papírů, ale je potřeba, aby i Rada začala jednat rychle ohledně těchto klíčových problematik, kde Evropský parlament svůj postoj již odsouhlasil proto čekáme na vyjednávání, která by v radě měla začít. My jsme tady mluvili také o systému pojištění vkladu. Já chápu, co jste říkala, paní ministrině, ale tento návrh je na stole již od února loňského roku, nebo eh, rámec pro řešení problémů rovněž čeká na rozhodnutí rady, ačkoliv Evropská rada již oznámila, že tato problematika je prioritou, nebo MIFID. Tady jsme zdůrazňovali, že je třeba dosáhnout urychleně pokroku, abychom naplnili bankovní unii. Skutečně to je velice důležité do budoucna. Nebo schválení návrhů ohledně mechanismu jednotného dohledu, nebo CRD 4, či pravidla pro eh, banky, pokud jde o posílení kapitálových požadavků. To je důležité, pokud chceme vytvořit bankovní unii, pokud chceme zajistit stabilitu, ochránit daňové poplatníky, středatele, Je jedině eh, za té situace se nám to podaří, že schválíme eh, jednak eh, mechanismus jednotného dohledu a jednak směrnici o zdravení a řešení problémů úvěrových institucí. Pokud budeme mít jasná definovaná pravidla pro záchranu úvěrových institucí, institucí ve všech členských státech. A na závěr si říci, že Evropský parlament na sebe vždy bral odpovědnost za poskytování konkrétních výsledků, a to šlo o CRT4 nebo mechanismus jednotného dohledu ale nyní čekáme na radu. Pokud jde o systémy pojištění vkladů MIFID nebo eh, ozdravení řešení problémů úvěrových institucí, opět čekáme na radu, proto žádám radu, aby přestala s prohlášeními a začala konkrétně jednat. Obracím se na vás, paní ministrině, abyste zrychlila celý proces a všechny tyto problematiky dokončila. Děkuji. Za zelené, pan Gigol, dvě minuty. Eh, Děkuji, vážení kolegové, pane komisaři, pane, paní předsedkyně rady. Chci říci zcela jasně, že tady můžeme uvést seznam eh, všech těch problematik a návrhů, které prozatím rada neprojednala. A já bych byl velice rád, by proběhla přímá výměna teď mezi námi. Ten seznam je pochopitelně znám, je jasný a myslím, že nikdo nemůže popřít, že máme problém, že komise zpracovala a poměrně velice rychle zpracovala dlouhý seznam potřebných návrhů a že celá řada z nich zatím nebyla v radě projednána. Je třeba říci jasně, toto. Já si nemyslím, že to je čistě odpovědnost irského předsednictví. Irské předsednictví, myslím, odvádí dobrou práci. Proto bych byl nerad, abyste špatně pochopili naši kritiku. Ale na druhou eh, stranu není možné popírat eh, realitu. Zatím se vám skutečně nepodařilo dosáhnout v radě konsenzu a zpracovat společný postoj k celé řadě problematik. Z našeho hlediska byste měli udělat následující. Neměl byste riskovat eh, dobré jméno Evropské unie. Přestaňte naslouchat eh, soukromému sektoru v jednotlivých členských státech. Naopak, snažte se dosáhnout eh, koncenzu v mezivládním módu. Začněte hlasovat a vyhněte se stínovému hlasování, dokud nedostanete pocit, že existuje jistá rovnováha. Naopak přistupte ke skutečnému hlasování, abyste dosáhli rychlého pokroku. Použijte tu skutečně evropskou metodu rozhodování. To očekávají evropští občané. Nepřípustné je to, aby teď nadcházející předsednictví žádalo po Evropském parlamentu, aby mu pomohl stanovit si priority, pokud jde o důležité otázky typu eh, politika pro spotřebitele a tak dále, které se hromadí na legislativním programu. Takže Reálnou otázkou tedy zůstává, zda bude Rada schopná změnit metodu své práce tak, aby dokázala dospět ke koncenzu či alespoň společnému postoji ohledně různých problematik, které teď eh, leží před Radou a které jsou pro občany velice potřebné. Ten seznam těch nedokončených věcí tady je, je potřeba je řešit, ne eh, říkat, že problém není, nebo ho popírat. Jste zkušené předsednictví, odvádíte dobrou práci. Teď je potřeba, abyste na tom začali dále stavit, využili své zkušenosti pro řešení těchto problémů. Nemůžeme akceptovat to, že eh, legislativa o finančních službách nebude v rámci tohoto mandátu dokončena. Děkuji. Děkuji za ECR. Pan, paní Swinburne. Finanční, eh, finanční krize si vyvolala legislativní eh, kroky, bylo to třeba k důvěře eh, zákazníků a k obnovení toku kapitálu důležitého pro hospodářský růst i pro evropské firmy i přímé zahraniční investice, které potřebují důvěru do našeho systému. Nicméně dokonalá legislativa nevydává signál důvěry, vyjadřuje, vytváří nejistotu a odrazuje firmy od našich trhů. My eh, pracujeme na globálních derivátech od eh, konference G20 v Pittsburghu. i když jsme eh, dosáhli první úrovně, tak k druhé úrovně zdaleka nedosahujeme. A potom obchodní závazky, ty jsou nyní pohřbeny v MIFIDu a v MIFIDu velice spolitizovaných otázkách na radě. Pokud eh, chceme kvalitní legislativu, tak ji také musíme včas dokončit. Například CSDR by měla vydávat pozitivní signál, měla by prohloubit eh, jednotný trh, standardizovat klíčovou infrastrukturu a zpracovat eh, na naši připravenost pro T2S, což je hlavní systém, který má být spuštěn v roce 2015. Evropský eh, parlament ehm, eh, hovoří o podpoře investorů z eh, celé EU, ale pořád to vás ne, na radě. Potřebujeme proces pro sanace a likvidace nejenom pro naše banky, ale pro všechny kritické infrastruktury, včetně Eh, velkých, eh, a zřejmě eh, CSD samozřejmě. A potom samozřejmě nedostatečný pokrok v těchto důležitých otázkách vyvolává nedůvěru na trhu a nedůvěru našich občanů v naši schopnost zajistit bezpečnější finanční systém pro ně. Dělíme toho méně, ale lépe. Děkuji za EFD. Pan Blum, jedna minuta. Uh, Děkuji, paní předsedající. Eh, vážený pane komisaři, eh, já mám určitý eh, soucit v podstatě s radou v této věci, protože vy se pokoušíte o nemožné a myslím, že parlament vás k tomu tlačí. V rakouské eh, ekonomické škole je známé, že aby eh, bylo možné regulovat finanční eh, služby, je třeba dokonale znát trh a nemožné, nemožného nelze dosáhnout. Říká se tomu osidná domýšlivost. Potřebujeme svobodu smluvních ujednání, svobodu smluv tak, aby jednotlivec, investor, mohl uzavírat smlouvu podle zákona v demokracii zaručující majetek s kýmkoliv, s bankéřem nebo investičním manažerem, to, co chce Eh, bez eh, vnitřní eh, záruky daňového poplatníka a zasahování států. Centrální a detailové bankéři se schovávají za regulace je to nevede. Naopak oni se schovávají před vězením, když podvádějí takto. Odpustte preskriptivní regulaci a nechte průchod zákonům země. Děkuji. Za GUE NGL pan Kluta jedna minuta. Děkuji. Milé eh, kolegyně a kolegové, eh, když eh, se bavíme s občany a s voliči v terénu, tak se nás ptají, co jsme za pět let krize udělali, abychom konečně se z krize dostali. Samozřejmě můžeme poukázat na to, že my tady v Evropském parlamentu už jsme eh, schválili několik desítek různých návrhů a myslím, že v parlament eh, v řadě eh, případů, i když se lišíme o jednotlivostech, opravdu přinesl konkrétní návrhy řešení. A občané potom nechápou, proč se to k ním vůbec nedostalo a říkají, no víte, většina eh, toho, co se dělá v parlamentu, eh, my potom říkáme, to eh, vysí na radě a to oni už vůbec nechápou. Já si myslím, že to je problém naléhavý, který musíme vyřešit a možná ten průtah, o kterém tady hovoříme dnes dopoledne, souvisí s netransparentností práce rady. S větší transparentností eh, v, při práci rady by možná byly eh, eh, zřejmější i důvody těch průtahů. Bylo by to potom pro občany pochopitelnější, co se děje a bylo by potom také možné bojovat s důvody těchto průtahů. Já doufám, že dospějeme k dobrému a rychlému řešení to by i z našeho pohledu bylo opravdu dobré, kdyby ty otevřené otázky byly dojednány i e, do konce tohoto funkčního období. Děkuji. Grazie. Děkuji vám. Slovo má pan komisař Barnier. Paní předsedající, vážné poslankyně, vážení poslanci, nebudu se vracet k podstatě této rozpravy. E, jenom co se týče této chvíle, bych chtěl potvrdit dvě věci. Ochotu moji ochotu, ochotu mého kabinetu i generálního ředitelství, eh, které s násazením pracuje. Eh, máme omezený eh, počet členů v týmu, ale jsou nesmírně kompetentní. Chceme usnadnit a chceme dovést eh, k závěru tyto strategie eh, v těchto oblastech, které jsou tak důležité, abychom usnadnili práci Rady ministrů, již se účastním samozřejmě pravidelně, abychom usnadnili také práci parlamentu eh, s tím, že samozřejmě respektujeme vaši suverenitu a také, abychom se účastnili um, trialogů, které jsou tak důležité. Takže si chci ještě jednou potvrdit tuto ochotu, a aby byly dokončeny tyto otázky, abychom dosáhli toho, že budeme výkonní pro tuto rozpravu, aby do rozprava byla rozumnější, transparentnější Eh, je zapotřebí ukázat zodpovědnost, eh, etiku, která se zdá být eh, zmizela, je zapotřebí, aby trhy, reálná ekonomika, služby, aby měly jasné, jasné prostředí. To všechno my děláme tím, že se zabýváme, je to otázka věrohodnosti a to je důležité také pro evropskou rodu i pro nás jako evropské instituce. Je to nezbytné, abychom nově vybudovali základy zdravější základy finančního eh, sektoru na našem eh, kontinentu. K tomu, co říkala paní Swinburne. Jde o to, abychom měli rovné podmínky. Došlo eh, ve finanční oblasti ke světové krizi. A to samozřejmě má ještě určité dopady v Evropské unii a s tím souvisí i státní dluhy. Jedná se tedy o to, jakým způsobem bude docházet eh, k celosvětové eh, regulaci a zprávě. A právě proto G20 na svém programu eh, má právě toto a tím my se zabýváme, aby naši velcí partneři, které vidíme v G20, 80 finanční transakcí se odehrává Eh, transatlanticky se Spojenými státy, to jsou naše největší partneři. A mm, každý z nás má své vlastní zákony, nicméně máme stejný eh, program, sdílíme eh, tento program. Po osmé za tři roky jsme se snažili tedy vybudovat tyto rovné podmínky s našimi velkými partnery i s našimi partnery z Asie. Děkuji vám ještě jednou za vaše veškeré úsilí. Grazie. Děkuji. Předám slovo paní ministrně Krejten. Paní předsedkyně, vážení poslanci, Myslím si, že prioritou Evropské unie je podporovat udržitelný eh, růst, který přispívá k tvorbě pracovních míst. To je, myslím, náš společný cíl. Abychom dokázali uspět a tento cíl splnit, tak eh, musíme všichni spolupracovat v rámci partnerství, jakožto evropské, jakožto evropské instituce. Musí to být partnerství Rady komise a parlamentu a musíme také přímo spolupracovat s členskými státy. Dobrá legislativa je výsledkem společné práce všech tří institucí a je často záležitostí dosahování velice křehkých kompromisů a můžete mi věřit, že já jsem strávila teď pět a půl měsíce aktivně jakožto ministrině předsednictví a mohu potvrdit, že někdy je velice obtížné takového křehkého kompromisu dosáhnout jak v rámci jednotlivých institucí, tak mezi nimi. Takže konstruktivní spolupráce je určitě klíčová, pokud máme dosáhnout žádoucích výsledků. To je velký úkol, který před námi stojí. Pokud jde o sestavování našich priorit, tak my jsme eh, stáli o to, abychom na jedné straně udělali rovnováhu mezi dosažením a naplněním eh, potřeb, které tady jsou v souvislosti s krizí a na druhé straně potřebou průběžně pracovat na strukturálních záležitostech, které jdou nad eh, rámec eh, okamžité reality, ale mohou vést k udržitelnému ozdravení a následně růstu a snížení nezaměstnanosti, což všichni doufáme. Myslím, že jsme se vedle poměrně dobře, pokud jde o spolupráci s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí a podařilo se nám dosáhnout výsledků v důležitých oblastech finančních služeb. A budeme samozřejmě na tomto i dále pracovat. Již nyní spolupracujeme s našimi kolegy z nadcházejícího litevského předsednictví, jak asi velice dobře víte, a to platí i pro vás, a stojíme o kontinuitu v přístupu předsednictví k těmto důležitým problematikám. Vím, že eh, ministr Michael Noonan z irské eh, vlády bude 24. června informovat výbor eh, ECON na závěr našeho předsednictví a myslím, že to poskytne dobrou možnost nám eh, všem zvážit ten poměrně zásadní pokrok, kterého se podařilo u těchto důležitých problematik dosáhnout během našeho předsednictví. Mohu ujistit Evropský parlament o tom, že uděláme maximum pro to, abychom dosáhli pokroku eh, u finančních služeb eh, v roce 2013 a maximálně se vynasnažíme, aby se nám podařilo udržet současnou dynamiku o které se domnívám, že se nám podařilo eh, během eh, několika posledních měsíců eh, získat. Na závěr bych chtěla poděkovat Sharon Bowles a výboru Econ Evropského parlamentu za vynikající spolupráci. Já myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků a chci poděkovat také panu Barnierovi a jeho týmu v Evropské komisi za vynikající spolupráci. Práce není jednoduchá, je tady řada problémů, přesto se nám podařilo dosáhnout pokroku, ačkoliv eh, práce před námi ještě zůstává, o tom není žádných pochyb. Nicméně eh, si myslím, že je potřeba, aby všechny instituce zdvojnásobily dosavadní úsilí, nadále konstruktivně spolupracovaly v nadcházejících měsících a společně zajistili, že se nám podaří společných cílů dosáhnout eh, ještě před volbami v příštím roce. Děkuji. Ehm, Děkuji. Obdrželi jsme návrh usnesení na závěr této rozpravy. Rozprava je tímto uzavřena. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Následuje pár minut pauzy. Přerušíme práci plenárního zasedání, než budeme postupovat směrem k rozpravě o přípravě na další radu.